Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 24 marca. A zahajuji schůzi, která byla přerušena 24. března 2010. Eh, zápisy a dokumenty přijaté 24. března a vám byly dány k dispozici. Máte nějaké připomínky týkající se zápisu? Pokud ne, tak je zápis považován za schválený. Mám zde řadu prohlášení. 26. dubna a uplyne 25 let od jaderné katastrofy v Černobyru. Po 25 letech Vzpomínáme těch, kteří přišli o život, nebo kteří i dnes bojují proti dopadu této jaderné katastrofy. Sovětské úřady eh, udržovaly eh, utajené veškeré informace o jaderné katastrofě, tajili je před eh, svými lidmi i před zbytkem světa a v důsledku toho bylo velice těžké bojovat proti dopadům této katastrofy. Později se Černobyl stal příkladem spolupráce mezi zeměmi, kterých se to týkalo, nebo eh, mezi Ruskem a zbytkem světa. Když vzpomínáme na katastrofu v Černobylu, vzpomínáme také na lidi, kteří eh, v současné době v Japonsku bojují proti důsledkům tsunami a také proti problémům v jaderné elektrárně Fukushima. Eh, dále smutná informace. 96 eh, lidí bylo před eh, rokem usmrceno v rámci katastrofy ve Smolensku. A zemřelo tam také 18 polských poslanců. Jeden z nich se měl stát evropským poslancem. Většina z nich, kteří zemřeli, byli vysocí úředníci polského státu. Stále ještě není jasné, co se přesně tehdy ve Smolensku stalo. Očekáváme další informace. A naše myšlenky jsou stále s těmi, kteří s pozostalými. Evropský parlament je nepokojem tím, že nejvyšší soud ve Spojených státech zamítnul žádost pana Troy Davise o zrušení trestu smrti. Úřady amerického státu Georgia a se do tohoto případu rovněž zapojili. Rovněž nás znepokojily eh, události na pobřeží eh, Slonoviny, kde dochází k násilí. Loren Bagbo musí uznat výsledky prezidentských voleb a vzdát se moci. Eh, my vyzýváme k tomu, aby eh, přestali násilné masakry proti lidem. Všichni ti, kteří spáchali zločiny, musí být postaveny před eh, spravedlnost. A my se budeme zasazovat o to, aby k tomu došlo. Dále bych vás chtěl informovat o korupci některých poslanců Evropského parlamentu. K tomuto tématu bych chtěl říci, že ve čtvrtek po schůzi konference předsedů jste ode mě dostali eh, dopis obsahující informace o tomto tématu. Snažíme se učinit eh, kroky k tomu, aby byl vytvořen kodex chování pro zájmové skupiny a lobbysty, stejně tak jako pro poslance Evropského parlamentu. Dnes večer v 18.30 se sejde předsednictvo a bude hovořit o tomto tématu a bude rovněž rozhodovat o tom, jak se dále zachováme v této záležitosti. Pan Nicholson požádal o slovo. 603, máte slovo, pane kolego. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych eh, vzpomenul eh, sobotní vraždy eh, v severním Irsku, byl zabit mladý policista, který se stal policistou před pouze několika týdny. Já jsem 22 let v tomto parlamentu a měl jsem celou řadu příležitostí k tomu, abych odmítnul kroky teroristů. Já jsem doufal, že ale už něco takového, takového nebudu muset dělat znovu. Chtěl bych říci, že eh, vyjadřeme svoji soucast, soustrast eh, s rodinnými příslušníky tohoto mladého člověka, který měl celou kariéru a celý život před sebou. A byl to jasný a úmyslný pokus o to, aby byl můj region opět destabilizován. Já jsem přesvědčen o tom, že většina lidí v severním Irsku nechce abychom se nyní nebo kdykoliv v budoucnosti vrátili k tomu, čím jsme se prošli v minulosti. Lidé z mého regionu hodně trpěli. A já si jsem jistý, že už dále trpět nechtějí. Chtěl bych eh, říci, že soucítím s rodinou eh, tohoto člověka. A eh, zároveň bych chtěl říci to, že doufám, že násilí už se nevrátí do mého regionu. Děkuji, pane předsedu. Děkuji panu za uwagę. Mnohokrát děkuji. Chtěl bych říci, že jsem vydal prohlášení k tomuto tématu, a to včera dopoledne, ve kterém jsem eh, odsoudil tento akt. Byl to velice mladý člověk a já jsem vyjádřil svoji naději, že Severní Irsko bude moci žít v míru tak, jak žilo v poslední době. A mé prohlášení je na internetových stránkách Evropského parlamentu. A paní De Brun? Vím, že to point of order. A je to technická připomínka. Um, eh, Ronan Care byl zabit eh, v bombovém útoku eh, v mém volebním okrsku. Eh, tento člověk nastoupil eh, do policejní složky v severním Irsku a zanedlouho byl zabit. Je to velká rána nejenom pro něj, ale také pro celé severní Irsko. Ti, kteří provedli tento útok, jsou lidé, kteří se snaží eh, zpomalit nebo zabránit mírovému procesu. Já bych chtěla poděkovat eh, předsedovi parlamentu, eh, že vyjádřil svoji soustrast s rodinou Ronona Kéra. Já bych také chtěla vyjádřit svoji soustras a chtěla bych kritikovat a odmítnout tento útok pan Gallagher. Uh, Pane předsedo, nejdříve bych vám chtěl poděkovat, že jste vydal prohlášení a odsoudil tento útok. A já bych chtěl podpořit prohlášení a pana Nikolsna a paní Debrun. Samozřejmě ti, kteří jsou odpovědní za tento zločin, musí být postaveni před soud. mírový proces a podporovaný Evropskou unii je úspěšný. A všichni eh, v Irsku i mimo Irsko odmítají, odsuzují takovýto úkol. Eh, Ronan Kerr eh, byl zabit a já bych chtěl ehm, také vyjádřit svůj respekt vůči matce tohoto člověka, která se zachovala velice odvážně a podpořila mírový proces v Irsku. Mnohokrát děkuji. Pan Ernst Strassel se vzdal eh, svého místa v Evropském parlamentu a to od 24. března 2001.